Madame la présidente. Bonjour mes chers collègues et bon après-midi. La séance est reprise. Dobré odpoledne. Vítám vás na odpolední části našeho zasedání, dámy a pánové. Máme Tady samozřejmě, až budou k dispozici zápisy ze včerejšího zasedání, tak vám je dáme k dispozici. Nikdo nemá, vidím žádné připomínky, to znamená, že tady zápis ze včerejška je tím schválen.